Buenas tardes. Dobré odpoledne. Va a estar presidida esta comisión de hoy. Tentokrát se bude zasedání konat ve španělštině, respektive budu předsedat ve španělštině. Nejprve chci omluvit paní Holmajer za to, že tu dnes odpoledne nemůže být s námi. A e, přejdeme tím pádem rovnou k pořadu jednání. E, návrh pořadu jednání byl zaslan e-mailem 25. října všem poslancům a pokud nejsou žádné námitky, tak ho prohlásíme za schválený. Má někdo nějakou námitku? Všichni souhlasí, takže pořad jednání je schválen. Jak všichni víte, e, máme tu tlumočení do 14 jazyků. Tímto zdravím tlumočníky, kteří nám umožňují vyjadřovat se v našich mateřských jazycích. A připomínám také poslancům a poslankyním, že mají k dispozici všechnu dokumentaci našeho výboru k dnešnímu zasedání na webové stránce eh, výboru KONT a KONT News. Přijetí doporučení koordinátorů. Schrnutí schůze koordinátorů 8. října 2019 spolu s doporučeními koordinátorů byly rozeslány 22. října a pokud nejsou žádné námitky, nebo pokud nedorazí žádné námitky do konce této schůze, budeme i tato doporučení považovat za schválená. Teď jdeme na schválení zápisů z 25. a 26. září, 8. E, října a 17. října. Ty byly zaslány 7. listopadu a pokud nejsou žádné námitky, tak je prohlásíme za schválené. Má někdo nějakou námitku? Má někdo něco k tomu? Takže je, je to schváleno. A jdeme tedy na první bod pořadu jednání, který se týká vyjednávání o hm, nařízení OLAF. Spravodajem je pan Marinesku. První trialog se konal 5. listopadu v Evropském parlamentu. Na základě pravidla 74 bylo stanoveno, že příští schůze, na příští schůzi, hm, to vám to chci informovat tento výbor, je tu někdo z komise? Nikdo nepřišel? Nebo paní Marinesku tu není? Takže pokud přijde později, tak eh, bychom ho mohli nechat promluvit. A jinak jdeme na bod číslo 5 což je Absolutorium 2018, souhrný rozpočet Evropské unie, výměna názorů s komisařem Avramopoulosem který je zodpovědný za migraci, vnitro a občanství a vřele ho tu vítám. A právě tak mu děkuji za to, že eh, přišel na naší schůzi výboru KONT a vítám také pana Brinkarta, člena účetního dvora, kterému děkuji za jeho přítomnost. My jsme panu komisaři zaslali seznam otázek a písemné odpovědi byly rozeslány poslancům tohoto výboru, takže bez dalších odkladů nyní dám slovo panu Brinkartovi, a prosím ho, aby nám sdělil své dojmy a názory a to v době zhruba deseti minut. Pane Brinkarte, prosím. Good afternoon, honorable chairperson. Dobré odpoledne, dámy a pánové, členové výboru. Dnes jsem tady, abych zastupoval účetní dvůr ohledně kapitoly 8 výroční zprávy na e, finanční rok 2018. Třetí rok jsme mm, poskytovali informace o bezpečnosti a občanství v naší zprávě, která se týká legálnosti a regulárnosti e, eh, výdajů. E, zjištění v této oblasti přispívají k tom, mm, k našim závěrům ohledně veškerých výdejů z evropského rozpočtu, ale nehodnotí specificky tuto oblast, která reprezentuje 2 eh, evropského rozpočtu. Za rok 18 eh, ty výdaje činily 3 miliardy euro v této oblasti. Nicméně účetní dvůr eh, bere na vědomí, že zájmy veřejnosti i politiků jsou mnohem vyšší, větší než finanční podíl. Proto jsme se rozhodli, že budeme nejenom prověřovat transakce, ale také revidovat fungování kontrolních systémů a managementu členských zemí. Um, a e, DG migrace a vnitra. Zaměřili jsme se na hodnocení některých klíčových aspektů migrační politiky EU Výsledky lze najít ve zvláštní zprávě SA 2019, finanční systémy, které podporují kontrolu hranic, SA 242, asilové relokace a na vracení migrantů, které bude zveřejněn tento týden ve středu. Je eh, také plánována schůze s vaším výborem příští měsíc. Dále probíhají práce na Frontex, za které i já zodpovídám. Naše práce za rok, na rok 2018 ukázala, že je stále možné lépe využívat eh, evropské peníze v tomto MFF, například zajištěním toho, aby členské státy proplácely kroky jenom, když budou splněny podmínky platby a to po vhodném posouzení všech, eh, všech kritérií. Implementační eh, implementace eh, programů v této oblasti výrazně vzrostla. Komise měla větší výdaje v roce 2018 než v předchozích třech letech. Nicméně ve stávajícím kontextu migračních tlaků a bezpečnostních hrozeb členské státy ehm, nemají dostatečné výdaje všech dostupných evropských prostředků na řízení migrace a žádosti o azyl a zlepšování kontrol vnějších hranic. Neuhrazené částky rostou a to zvyšuje tlak na národní systémy ke konci MFF. Kapitola 2 naší um, zprávy se eh, zabývá dopadem zdržení plateb a náš audit mm, systému řízení a kontroly v sedmi členských zemích zodpovědných za implementaci eh, e, MMF e, ISF národních programů ukázal, že orgány obecně mají dostatečnou kontrolu pro řešení požadavků na řízení. Totež platilo pro DG Homes a interní postupy a posouzení žádostí o granty a autorizaci platebních eh, požadavků na platby. Kde jsme identifikovali potřebu zlepšení, tak jde o ověření možností a kontrolu specifických pozorování, které byly obecně akceptovány ze strany národních orgánů. Co se týče výsledků, ehm, členské státy nevždy používají vhodné indikátory na úrovni projektů. Dopad eh, financovaných projektů proto nelze hm, za těchto okolností přesně změřit. Chci poděkovat panu komisaři a DG Home za dobrou spolupráci, kterou projevili během našeho auditu. Děkuji. Děkuji vám moc krát a nyní dávám slovo panu komisaři. Pokud chcete, můžete začít. Thank you. Glad to be with you again. Děkuji, jsem rád, že tady můžu být a chci mm, vám poděkovat a všem našim kolegům za naši spolupráci v těchto letech. Jsem rád, že tento výbor pro rozpočtovou kontrolu mm, se kterými se dobře znám. A chci poděkovat panu Ligantovi za spolupráci v těchto, během těchto let. A jsem si jist, že dnešní schůze um, osvětlí všechny aspekty, které přímo souvisí s managementem nejdůležitějších témat v posledních pěti letech. Takže dnes vedeme otevřenou diskusi o výsledcích finančního roku 2018, jak v oblasti migrace, tak bezpečnosti. Jak víte, tak je to naposledy, co jsem v tomto výboru. A Tady je e, dobrá příležitost um, posoudit pokrok dosažený v posledních letech a hlavně v roce 2018. E, v posledních pěti letech um, se nám podařilo najít nejlepší řešení e, co potřebují Um, mezinárodní ochranu, snižovat pobídky k nelegální migraci, lépe řídit externí hranice a vytvářet bezpečnější uh, mm, legální cesty. Právě um, v tomto duchu jsme položili základy komplexní migrační politice, která efektivně reaguje na výzvy a přináší výsledky, na základě solidarity a odpovědnosti. Současně eh, máme evropský přístup k bezpečnosti a skutečné bezpečné unii, bezpečnostní unii. Měli bychom mm, vzít na vědomí, že ta cesta, která je před námi, je stále dlouhá. Ale v roce 2018 pokračujeme, se snažíme tedy dále sledovat tyto cíle. A dovolte, abych začal migrací. V roce 2018 komise předložila konkrétní návrhy na řešení migrace, aby mm, abychom lépe chránili vnější hranici tím, že Evropské agentuře pro ochranu hranice a pobřežní stráž eh, větší roli při podpoře členských států a eh, současně stálý kontingent asi 10 tisíc ochránců hranic. To bude realitou v prosinci letošního roku vstupem v platnost nového nařízení. Dále nucené návraty díky směrnici o návratech současně zvýšení eh, většení legálních cest do Unie a na závěr modernizovat vízová pravidla EU navrhnutím eh, změn vízové legislativy, což již schválil eh, legislativa a vízový informační systém. To nám dá nové nástroje efektivní management migrace. Bezpečná implementace bude klíčová pro žádoucí dopad. Čísla za rok 2018 ukazují hmatatelné výsledky našich úsilí, především eh, Eh, to, že se počty nelegálně příchozích snížily na 150 tisíc, což je úroveň před krizí. 25 tisíc nejzranitelnějších migrantů byly eh, eh, usídleni v Evropské unii s podporou domácích fondů, které přinesly značnou finanční podporu členským zemím, které čelí velkým migračním tlakům. Doposud a od roku 2015 Řecko dostalo 2,2 miliardy euro na lepší řešení migrace a hranic. Itálie využila téměř jednu miliardu euro. A naše podpora pokračuje. Kromě toho v roce 2018 Fond pro azyl, migraci a integraci podpořil členské státy při návratu téměř 40 tisíc lidí ve srovnání s 16 tisíci v roce 2017. Nicméně je e, před námi ještě spousta práce. Bylo dosaženo důležitého pokroku, ale bohužel členské státy se neschodli na spravedlivém, efektivním asilovém systému, jak jsme navrhovali. Nutně potřebujeme hlubokou reformu asilových pravidel společně s silnější vnější hranicí. Nám to umožní řídit budoucí výzvy kolektivně a spravedlivě. V tomto kontextu Spoléhám na Evropský parlament, že bude podporovat budoucí práce o no-, novém paktu eh, migraci, jak oznámila nová předsedkyně. A naším cílem jsou i strategická partnerství se třetími státy. Jeden z příklad je spolupráce s Tureckem podle um, prohlášení EU Turecko v roce 2018 Eh, se dále snižoval eh, počet životů ztracených na moři. Opakuji, naši turečtí, eh, jsem tedy opakoval našim turečtím partnerům na návštěvě v Ankaře minulý měsíc, že musíme pokračovat ve spolupráci. A nyní se chci věnovat bezpečnosti. Hrozné teroristické útoky v nedávných letech ukázaly, že potřebujeme komplexní evropský mezinárodní přístup při řešení bezpečnostních hrozeb. V roce 2018 komise prezentovala další legislativní návrh boje proti terorismu a organizované zločinnosti, který má posílit eh, pravidla prodeje eh, látek, které mohou, nebo prekursory výbušnin, eh, Mm, a dává národním orgánům právo mm, vyšetřovat v digitální době. Naše práce tady nezastavil, se nezastavila. Boji proti radikalizaci, to, byl další, to byla další priorita. Daesh byl v terénu poražen, ale internet se stal nejdůležitějším bojištěm. A v roce 2015 eh, jsme to již předvídali. Eh, tehdy bylo vytvořeno internetové fórum. V roce 2018 jsme navrhli celoevropská pravidla pro šíření teroristického obsahu online. Jsem rád, že trialogy eh, nedávno začaly a věřím, že Evropský parlament přispěje k rychlému přijetí tohoto návrhu. Také mm, jsme se snažili uzavírat informační mezery a zajištit spolupráci informačních systémů. Členské státy musí zajistit plnou implementaci nových pravidel. Všechna tato činnost v oblasti migrace a bezpečnosti je se opírá o vyšší rozpočet v programu MFF. Ten pomáhá podporovat naše priority um, s, s mm, určitou mírou mm, věrohodnosti a cílených intervencí. Co se týče zjištění účetního dvora, jsem rád, že um, soud ne, ne, účetní dvor nenašel žádné zásadní problémy v národních programech ani v Izelu, azylu, migraci a integračním fondu, ani v oblasti fondu pro vnitřní bezpečnost. Jak konstatuje Četní dvůr, členské státy zvýšily implementaci svých národních programů a nyní očekáváme, že pozitivní trend bude pokračovat. Jsem rád, že účetní dvůr konstatoval, že vnitřní postupy DG Home pro posuzování žádostí o grant jsou efektivní a dobře dokumentované. Také náš vnitřní audit a kontrolní mechanismy pracují efektivně. To potvrzuje, um, um, že um, určité slabiny, které byly identifikovány ve Španělsku, byly vyřešeny, než byly autorizovány platby výroční zpráva ukazuje dobré výsledky, kterých bylo dosaženo při respektování eh, dobrého finančního řízení. Já vítám eh, eh, stanovisko bez výhrady, které se týká pěti agentur za rok 2018 a nyní k situaci mm, Úřadu pro podporu azylu Víme EASO, víme, že čelili velkým výzvám, co se týče řízení v minulosti. A nějakou dobu potrvá, než se plně posílí vnitřní rámec řízení, obnoví transparentnost a důvěra. Avšak shodneme se, že přijatá opatření na zlepšení vedení agentury již přinešly pozitivní výsledky. Věřím, že nová ředitelka, paní Nina Gregory, která se ujala úřadu v červnu 2016, bude práci konsolidovat a zajistí mm, e, o, o obnovu kredibility EASO. My podpořili akční plán EASO z letě, leta 2018 a ta práce ještě není hotová, což se projevuje i v opakovaně nem vyjádření účetního dvoru, dvora s výhradou k EASO. My to sledujeme a chceme zajistit, aby agentura následovala doporučení účetního dvora co nejefektivněji. Když se podíváme na výzvy, které jsou před námi v oblasti azylu, komise navrhla v roce 2016 transformovat EASO do plně funkční asilové agentury, která bude mít lepší výbavu na plnění svého mandátu. V roce 2018 komise navrhla, aby EASO bylo dále posíleno a mohlo členským státům poskytovat veškerou technickou podporu. Vyzývám vás a členské státy, abyste zajistili rychlé přijetí těchto legislativních návrhů. Vážení poslanci, financování migrace a bezpečnosti sloužil implementaci politik, které se týkají přímo evropských občanů. Občané očekávají řešení od nás. Proto je klíčové implementovat naše politiky a zlepšovat situaci terénu. také musíme být schopni zajistit adekvátní financování těchto politik na příští léta. A tady spoléhám na podporu tohoto parlamentu, tak jako v minulosti. Chci vyjádřit svoji vděčnost vám za veškerou podporu eh, při ehm, řešení po, politiky v oblasti této oblasti. Naše evropské hodnoty, které nás sjednocují, nás Mm, vlastně mm, motivují nás i naši práci v poslední době. A na toto dědictví můžeme být všichni hrdí. A doufám, že tato vynikající spolupráce a důvěra bude pokračovat i do budoucna. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Muchas gracias. Děkuji vám, pane komisaři. A teď bych chtěla dát slovo poslancům našeho výboru a začneme paní Vincich, která zastupuje naši zpravodajku paní Holmajer. Protože dnes se není, nemůže být s námi paní předsedkyně, chtěla bych jejím jménem velice krát poděkovat účetnímu sporu za výdeční zprávu. Děkuji také panu komisaři za velice podrobné odpovědi, které samozřejmě zohledníme v naší zprávě o absolutoriu. Paní Holmajer má ale ještě několik otázek. Například jí chybí informace o tom, kdy ta studie byla zadána, kdy byla zveřejněna. Dále by ráda věděla, jakým způsobem využila komise poznatky vyplývající ze studie, respektive jaká konkrétní opatření zavedla. Dále by také ráda věděla, proč pět těch Pět zmíněných studií nebylo zveřejněno. Ve své reakci na otázku číslo 16 zdůrazňuje komise, že řecké orgány vždy jim tedy říká, aby mladistvé bez doprovodu co možná nejrychleji odvezli z hotspotů. Eh, v této souvislosti, jaké jsou asi ty největší, nejpalčivější problémy, které i nadále přetrvávají. Komise dále popisuje pozitivní vývoj v italských hotspotech, kde průměrná doba pobytu mladiství v hotspotu se jasně zkrátila. Může tedy komise eh, podat zprávy i o nějakých konkrétních zlepšeních v Řecku? A jaká je situace v Řecku a v Itálii v souvislosti souvislosti s dalšími zranitelnými migranty, mám tím například na mysli těhotné ženy či osoby s postižením a dále, co hodlá komise učinit proti tomu, aby osoby, které nemají eh, nárok na azyl, byly podle evropského zákonodárství a dohodou studické tedy odvezeny eh, z Řecka a vráceny tam se to také děláte proto, aby evropské prostředky nebyly zneužity a nebyly použity pro špatné účely, ale aby bylo zajištěno, že se dostanou lidem, kteří to potřebují. Jaký je důvod pro problém zneužívání evropských peněz a toho, že jsou vydávány na špatné účely? Dále otázky k technické podpoře. Vidí komise potřebu další technické podpory místních orgánů a dále ve své od odpovědi na otázku 24 zmiňuje komise, že tady je požadavek na navrácení peněz, to je ten takzvaný recovery order eh, z 27 tisíc eur, či nějaká větší částka, ptám se, spochybnil to nějaký členský stát a dále, jak chce komise ty peníze vymáhat a kdy jestli komise domnívá, že bude mít zpět celou tu částku proti kterým členským státem se obracíte s požadavkem na vrácení peněz. Mě bychom rádi věděli písemně, aby nám eh, komise specifikovala, kterých členských států se to konkrétně týká a jaké konkrétní částky jsou, to jsou, které mají být navráceny zpět. A dále další otázka paní Holmajer. Účetní dvůr, technická podpora má účetní dvůr pocit, že je třeba to zlepšit, či že je třeba rozšířit technickou podporu, technickou asistenci. A mohl účetní, zjistil účetní dvůr v této souvislosti během posledních let nějaká zlepšení a kde vidí účetní dvůr možnosti, jak dále zjednodušovat pravidla. Děkuji. Děkuji. A dále bude mít slovo také, budou mít slovo stínový zpravodajové, jako první paní Benková z SD. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Děkuji, pane Avramopulosi. Na všem je jasné, že vaše portfolio je velice důležité a proto informace, které jste nám přednesl, jsou pro nás všechny zásadní. Já mám na vás dvě otázky. První z nich se týká nízké míry absorpce Fondu pro azyl, migraci a integraci a, eh, a také eh, jaká je chyb, chybovost v, v těchto fondech. Má otázka zní, jakým způsobem komise pomáhá členským státům zvýšit míru absorpce těchto dvou fondů a snížit chybovost, tedy jaké konkrétní kroky děláte na podporu členských států v těchto otázkách. A druhá otázka se týká práce šesti decentralizovaných agentur, které podporují eh, DG Home. Chtěla bych porozumět tomu, jak komise koordinuje práci těchto agentur a eh, jaké ponaučení čerpá z, roz, z implementací rozpočtu a jakým způsobem se snaží vyhýbat chybám, které by nebylo dobré opakovat. Děkuji. Děkuji, pan Šastel, za Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, nejdříve vám mnohokrát děkuji za prezentaci zprávy o činnosti DG Migrace, která nám takto doplní ty informace, které jsme získali z výroční zprávy 2018 Úředního dvora o řízení a výkonnosti evropského rozpočtu. Ano, je to pravda, DG Migrace ne před, představuje pouze 2% celkového rozpočtu, proto je to jedno z nejmenších generálních ředitelství, co se týče našich politik. Ta Eh, legislativa je ovšem relativně značná, zejména nyní v důsledku krize v Sýrii, v důsledku situace ve Středomoří, důležitosti toho, abychom zabezpečili naše vnější hranici, také tady bojujeme proti nelegální migraci a proto je důležité, abychom měli návratovou politiku, která bude spolehlivá a bude harmonizovaná. Tedy potřebujeme také harmonizovanou asilovou a migrační politiku. To, to jsou dva důležité úkoly a my se jim eh, musíme věnovat právě v tomto legislativním období a je důležité, abychom něco učinili. Od Evropy se to očekává, jde důvěrnost. Co se týče zprávy komise, já bych tady řekl, že ta DG, myslím si, velice dobře zpravuje své peníze ale máme se obavy, co se týče těch zbývajících mezer v aplikaci pravidel společného trhu v rámci řízení toho fondu pro azyl a migraci a integraci a také toho fondu pro vnitřní bezpečnost protože tady je to sdílené řízení, to je pravda, sdílené řízení členskými státy. A pane komisaři, ve zprávě o činnosti DG říká, že ta míra návratu je 41,42%, respektive 35,32%, to jsou ty návraty do třetích zemí. Tyto čísla se snižují od roku 2016, i když to by to měla být priorita a má to relativně velký rozpočet vyhrazený. Jaká opatření plánujete, či jste již přidali a proto, abyste navýšili počet návratů, který je již dlouhé roky relativně nízký, když tam ten rozpočet je relativně veliký. A pak tady máme také smlouvy s třetími zeměmi, zejména z Magrebu o návratech které právě se vyjednala a také vyjednává smlouvy o návratu ze zemí Sahelu dále. Učení dvůr, máte pocit, že kdybychom navýšili prostředky, že by to mohlo navýšit tlak na členské státy, jak tlačit na členské státy, aby tedy eh, ty využívali ty peníze a ty programy náležitě provádět dále. Ve svém prohlášení DG říká, že tady má rezervy, co se týče nejlepších, nejdůležitých programů. Účetní tvůr říká, že tady jste spoždění, co se týče přijímání programů a hodnocení dotací. A dále účetní dvůr chce lepší kontrolu veškerých podstupů. Jaké opatření již byla zavedena specificky pro to, abyste navýšili výkonnost programu a zejména, abyste zajistili zákonnost a e, legálnost e, veřejných zakázek, jaké prostředky jste tedy tady proto použili a jak chcete tedy zvýšit ty údaje výkonnosti? Dále bych rád nadnesl zde v sále způsob, jakým jsme zaváděli určitý počet opatření pro to, aby se zlepšilo eh, řízení těch peněz, aby jsme zmínili, abychom v tomto sektoru snížili chybovost. Já se tedy ptám, podařilo se to dále? Akční plán? proti eh, obchodu s migranty. Ten byl také zaveden relativně nedávno, v roce 2018. Byl již kompletně implementována. Můžeme již nyní měřit, vidět nějaké pozitivní výsledky a jak hodnotíte implementaci eh, toho, to, toho tedy, co se, co, co řídíte, to je ochrana hlaní, hranic a také globální implementace programu Smart Borders. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní za skupinu zelených pan Peksa. I will raise my uh, question in German. Já položím otázku německy. Uh, sehr geehrter Herr Kommissar. Vážený pane komisaři, nejdříve děkuji mnohokrát za možnost uh, položit nyní mou otázku. Jde mi o situaci v Líbii co dělá komise proto, aby zajistila, že, pen, že úřady, které podporuje EU, nebudou porušovat lidská práva, jaký způsob kontroly existuje proto, abychom mohli monitorovat práci libyských úřadů a také proto, abychom mohli kontrolovat jejich výdaje a také to, jakým způsobem vykonávají svou činnost. Děkuji mnohokrát. Como no tenemos presentes Vzhledem k tomu, že tu nemáme nikoho přítomného z ostatních stínových zpravodajů, tak dáme teď slovo znovu panu komisaři, aby odpověděl na položené otázky a zareagoval na komentáře. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Nejprve bych chtěl říci, že všechny ty otázky byly velice důležité a já bych nejprve začal dětmi. Já jsem tu opakovaně říkal, že bezpečnost nezletilých, a to zejména nedoprovázených nezletilých, by měla být prioritou nás všech. Tohle opakujeme všem členským státům a jejich úřadům a tlačíme na to. Potřebujeme rychlé kroky. Pokud jde o Řecko a tamní finanční podporu, tak eh, úřady se postarali o zajištění bezpečnosti nedoprovázených nezletilých v hotspotech. I Evropská unie eh, učinila opatření na zlepšení eh, životních podmínek a posílení asistence eh, zranitelným žadatelům v hotspotech. Ale ano, situace je i nadále těžká. V roce 2019 Řecko s naší podporou vyvinulo strategii pro nedoprovázené nezletilé, která eh, nyní probíhá schvalováním a mohu vás ujistit, že komise to pozorně sleduje. Pokud také vím, tak eh, řecký ministr eh, civilní eh, ochrany se zabýval zhruba pěti tisíci nedoprovázenými nezletilými, kteří jsou v Řecku. Další byli převezeni do specializovaných zařízení v podstatě okamžitě po vylodění. Za posledních pět let Proběhlo 539 projektů a aktivit, které cílily na nedoprovázené nezletilé v rámci Fondu pro azyl, migraci a integraci. Celkový objem příspěvku Evropské unie je 550 milionů euro. 50 milionů z tohoto fondu eh, je na eh, přístřeší pro nedoprovázené nezletilé v Řecku a kromě toho 19 tisíc nezletilých bylo e, přesídleno a 420 bylo relokováno v období 2014 až 2018. Kromě toho od roku 2017 Komise a evropské agentury posílily práci na podpoře členským státům. byly vytvořeny týmy na ochranu dětí, které byly vycvičeny pro všechny hotspoty v Řecku. A byla vytvořena Evropská síť poručníků. Evropská unie i nadále podporuje systémy ochrany dětí v zemích původu a v zemích tranzitu. Pokud jde o hotspoty, komise úzce spolupracuje s řeckými úřady na finanční stránce, politické i operativní a řeší těžkou situaci v terénu. Jsme v každodenním kontaktu eh, s našimi lidmi jak v Aténách, tak na ostrovech. Role národních orgánů při řešení situace v terénu je i nadále naprosto zásadní. Řecké orgány jsou ty, které mají za situaci zodpovědnost. Komise může pouze poskytovat podporu a jak jistě chápete, nemůže nahradit řecké orgány. Obrovskou výzvou při zvládání, ta výzva zvládání migračních toků je evropskou výzvou. A proto je od prvního dne prioritou eh, naší komise eh, pomáhat Děláme vše, co je v našich silách, abychom poskytovali podporu národním orgánům a dnes je jasné, že jsou stále zapotřebí urgentní a rázné akce, aby bylo odlehčeno ostrovům a aby se zlepšily podmínky pro migranty i uprchlíky. Evropský rozpočet podpořil Řecko, jak jsem už říkal ve svém úvodním projevu, dvěma celými dvěma miliardami euro od roku 2015. Je to největší finanční podpora, kterou, která kdy byla členskému státu poskytnuta v oblasti migrace. A to tež platí i pro podporu technickou a operativní. Všichni si uvědomujeme, jak je situace na řeckých ostrovech těžká a víme, jak bídné jsou podmínky migrantů. Do října 2019 bylo migrantů na ostrovech z hotspoty přítomno 33 tisíc. A nový řecký zákon o azylu a přijímání byl přijat řeckým parlamentem 31. října. A teď očekáváme eh, formální oznámení o tomto zákona. Nicméně komise už nyní začala ten zákon zkoumat, aby se ujistila, že, plně, eh, že je plně v souladu s naším aký. Cílem je i nadále, aby eh, procedury byly eh, efektivnější, ale přitom, aby nebyla ohrožena naše základní práva. To je nutné, aby eh, se ostrovy dočkaly odlehčení a aby se navrátili ti, kteří mají být navráceni podle evropsko-turecké dohody, anebo aby byli patřičným způsobem převezeni zranitelní migranti. Jsme v přímém kontaktu s řeckými i s tureckými orgány, a to na politické i technické úrovni. Pokud jde o Turecko, tak k tomu bych chtěl říct pár slov a odpovědět tak na otázku o evropsko-tureckém prohlášení. Evropsko-turecké prohlášení i nadále přináší výsledky. Za prvé zachraňuje životy a také utlumuje toky migrantů. I nadále vyzýváme Turecko, aby posílilo uh, úsilí, uh, pokud jde o nové trasy vedoucí na Kypr. Víc než 24 tisíc syrských uprchlíků, kteří potřebují ochranu, byli podle tohoto prohlášení přesídleni do Evropské unie. Komise pravidelně vyzývá Turecko, aby plně uplatňovalo dohodu o zpětném přijímání, a to vůči všem členským státům, což je jedno z kritérií pro dialog o liberalizaci víz. Pokud jde o navracení do Turecka, je potřeba zrychlit jeho tempo. Zatím zhruba 360 Syřanů bylo navráceno z řeckých ostrovů do Turecka Celkem 2500 osob bylo navráceno do Turecka od března 2016. Řecké orgány kladou důraz na efektivitu řízení. A téměř 11 500 osob bylo navráceno do třetích zemí od března 2016, a to i pomocí Evropského programu dobrovolného návratu a reintegrace. Pokud jde o zařízení pro uprchlíky v Turecku, Turecko, jak jistě víte, momentálně hostí přes 4 miliony uprchlíků, z nich 3,6 milionů jsou Syřané. A Turecko se úctyhodným způsobem snaží poskytovat jim humanitární pomoc a, Evrops- a Evropská unie poskytuje podporu pomocí nástroje pro uprchlíky a tady je Turecko naším klíčovým eh, partnerem. Není to podpora, kterou spravuje turecká vláda, je to podpora, eh, kterou spravují naši mezinárodní partneři v terénu. Je to podpora pro ty čtyři miliony lidí a přináší velmi hmatatelné důsledky. Finance, které byly poskytnuty, jdou na zlepšení životních podmínek a standardu ochrany syrských uprchlíků a hostitelských obcí v Turecku. Například jsme poskytli přístup ke vzdělání 100 tisícům syrských dětí a více než 1 milion uprchlíků získal eh, hotovostní pomoc na pokrytí každodenních potřeb. Podporujeme také eh, vytváření záchytných zařízení a financujeme zdravotní péči. Položili jste důležitou otázku týkající se místních a regionálních orgánů. Většina financí na vnitro jde přes sdílenou zprávu, tedy přes členské státy a národní orgány. Nicméně místní a regionální orgány a organizace občanské společnosti mohou eh, mít prospěch z financí, které jsou spravovány přímo komisí, například eh, v rámci unijních akcí. Momentálně podporujeme místní a regionální eh, orgány prostřednictvím unijních akcí a nouzové pomoci. K tomu dochází v případech, kdy Regiony nebo obce se mohou účastnit projektů jakožto spolupříjemci. A kromě toho značná část našich financí má přímý dopad na komunity a regiony a já vám k tomu dám tři příklady. Například na ostrově Lesbos tam eh, probíhá eh, pod zaštitou UNHCR podpora pro eh, obec Lesbos a rozšíření vodovodního systému na ostrově Samos podskytlo přístup k vodě celému hotspotu u hlavního města ostrova. A potom tu máme velký projekt v Itálii, což je boj proti vykořišťování migrantů v ilegální práci a tady získalo podporu pět regionů. návrh, fondu azylu, návrh na fond azylu a migrace v příštím víceletém finančním rámci obsahuje ustanovení, které rozšiřuje zapojení místních a regionálních orgánů do programování a do managementu programu. Právě tak obsahuje pobídky pro členské státy, jako například vyšší míru spolufinancování pro projekty integrace, které by byly implementovány místními a regionálními orgány nebo organizacemi občanské společnosti. A pokud jde o e, to zpětné získání 27 tisíc, tak to zaplatí Řecko v nej- e, příští týden. Moje oddělení připraví seznam všech ostatních eh, dosud neuzavřených eh, příkazů ke zpětnému inkasu. Pokud jde o kontrolu komise, tak těch šest decentralizovaných agentur, za které je zodpovědné DG Home, mají, jsou, no, jsou samostatnými právnickými osobami a řídí se příslušnými financovacími nařízeními. Mají eh, správní radu, eh, kde jsou zastoupeny členské státy a dva zástupce tam má komise. Komise nemůže vetovat rozhodnutí, které učiní správní rada. DG Home monitoruje práci těchto agentur pomocí kontrolní strategie, která integruje stávající kontrolní procedury týkající se dohledu a monitoringu decentralizovaných agentur, které získávají příspěvky z evropského rozpočtu. Ty agentury podléhají eh, samostatným absolutorium pro implementaci svého rozpočtu. A proto Správní rada agentur schvaluje konzolidovanou roční zprávu, kterou zasílá eh, parlamentu a radě. A na jejím základě je potom agentuře eh, uděleno nebo neuděleno absolutorium. Ptali jste se také na obchod s lidmi. následné sdělení, které navazuje na strategii EU 2012 až 2016, eh, doporučuje konkrétní akce, které je třeba provést v krátkodobém horizontu. Eh, komise znovu stvrdila svůj závazek bojovat proti obchodu s lidmi a to pomocí identifikovaných priorit a prioritních kroků. A eh, mandát evropského koordinátora boje proti, proti obchodu s lidmi je spolupracovat s organizacemi občanské společnosti a s dalšími zainteresovanými partnery. Pokud jde o projekty DG Home, tak to jsou finance v hodnotě 4,6 milionů na eh, pomoc obětem trestných činů. Pak tu máme statistiky za rok 2018 a pokyny pro ochranu dětí a celkové akce Evropské unie v letech 2017 až 2018. To jsou informace, které byly zveřejněny. A teď budu hovořit o relokaci. 34 700 migrantů bylo relokováno od září 2015. 12 700 z Itálie a 22 000 z Řecka. V loňském roce 1568 bylo relokováno z Itálie a Řecka eh, na základě rozhodnutí Rady z roku 2015. Zhruba 95 způsobilých žadatelů bylo úspěšně relokováno. My jsme připraveni podporovat další dobrovolné relokace, finančně podporovat. Nemůžeme se i nadále spoléhat na ad hoc opatření a soustředujeme naše úsilí na reformu společného evropského asilového systému, což by měl být balíček založený na principu solidarity a sdílení odpovědnosti. A teď ke znovu usídlování. Nové evropské schéma znovu usídlování bylo zahájeno v roce 2017 a obdrželi jsme přes 50 tisíc závazků od 20 členských států na roky 2018 a 2019. Do 7. října 2019 39 tisíc případů znovu usídlení už proběhlo na základě tohoto schématu což je míra implementace zhruba 78%. 500 milionů euro z evropských financí bylo k dispozici pro členské státy na podporu znovu usídlování. A navzdory dobrým výsledkům, kterých se povedlo dosáhnout pomocí ad hoc uspořádání, je potřeba strukturovaný rámec znovu usídlování do budoucna. Pokud jde o hotspoty v Itálii, k tomu bych eh, se chtěl krátce vyjádřit. Na základě poklesu počtu příchozích v roku 2018 a 2019 ten systém eh, přijímání v první linii byl v Itálii pod mnohem nižším tlakem než v roce 2017. A pouze migranti, kteří eh, čekají na dobrovolnou relokaci, tráví v hotspotech déle než pár dnů. Bude se konat technický kulatý stůl o hotspotech, proběhne v Itálii ještě před koncem letošního roku a bude rekapitulovat současnou situaci a diskutovat o případných zlepšeních ve zvládání nových příchozích. To už byly skoro všechny otázky. Bylo jich mnoho, byly různorodé, ale všechny byly důležité. A doufám, že jsem na žádnou nezapomněl. A pokud jde o nízkou míru absorpce v některých členských státech, Komise neustále nabízí podporu na zlepšení míru implementace, a to zejména v těch nejurgentnějších případech. Zmínili jste se také o migrantech v Libii a o situaci v Libii. K tomu vám mohu říct, že situace v Libii je stále tristní a panuje tam politický chaos. Díky evropským financím eh, v rámci nouzového eh, svěřeneckého fondu pro Afriku eh, jsme dosáhli následujících výsledků. Otevření odjezdového zařízení v Tripoli, evakuace přes 4000 osob, které jsou způsobilé pro mezinárodní ochranu, dobrovolné navrácení domů asi 49 000 migrantů od roku 2017, Důležitá je práce Libie, libijské pobřežní stráže, e, která zachraňuje životy a pokračuje v tom. E, v roce 2019 bylo zachráněno přes 8 000 osob. A konečně, pokud jde o míru navracení, tak v roce 2018 se míra navracení snížila na 35,6 Původně to bylo 36,79 v roce 2017. Je jasné, že je potřeba eh, další úsilí. A je potřeba zdůraznit, že tento pokles se dá částečně vysvětlit nižším počtem ilegálně pobývajících občanů z třetích zemí západního Balkánu, což vedlo k méně návratům do těchto zemí. V předchozích letech se míra navracení eh, pohybovala okolo 100% a evropský průměr eh, tak eh, stoupal. Více informací bylo poskytnuto k písemným odpovědím na otázky ohledně absolutoria. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát. Pane Brinkarte, pokud chcete také něco říci, chcete odpovědět na otázky, máte slovo. Děkuji. Já eh, chápu, že tady byla jedna konkrétní otázka která mm, se obracela přímo na mm, účetní dvůr. Podle našeho názoru mm, národní orgány mají různou kompetenci podle toho, jak jsou strukturovány odpovědné um, orgány a jaké, jaký mají personál. My jsme auditovali osm členských zemí, včetně technické eh, pomoci a nenašli jsme závažné problémy. Kde je třeba je zlepšení, je eh, kontrolní eh, systém a systém managementu v členských zemích. To je konkrétně v naší zprávě. Po pomalém začátku členské státy zvyšují své výdaje, když ne tak rychle, jak bychom si přáli míra implementace může eh, se tím zlepšit. Ke eh, zjednodušení tak vítáme návrh MFISF, eh, jeho začlenění do stávajících nařízení a zjednodušující opatření navrhnutá na víceletý finanční rámec. Děkuji. Děkuji vám. Jsou tu ještě další poslanci, kteří chtějí něco říci. Pan Kristoforu, prosím, máte slovo. Děkuji. Co se týče odpovědí, které jsme obdrželi od pana komisaři Avramopulose, komisaře odpovědného za migraci. Já jsem se na to dívala Připomnělo mi to ty strašlivé obrázky, které jsme měli možnost bohužel sledovat během migrační krize. Před pěti lety to celé začalo a jistě e, máme porozdělená jednoznačně portfolia komisařů. Je třeba si vzpomenout, jak to vypadalo před pěti lety. Před pěti lety EU neměla plán pro migraci, všude panovala panika a uprchlíci sem přicházeli skutečně ve vlnách a pak museli živořit za velice strašlivých podmínek. Tehdy jsme měli i problematiku vyjednávání s Tureckem. Turecko samotné se o problematiku uprchlíků v podstatě nikdy nezajímalo a navíc ještě využilo toto téma proto, aby sledovalo své vlastní politické cíle. Pán komisař Avramopoulos musel vše toto zvládnout, musel vyjednávat s Tureckem, řešit tento problém s Tureckem, které ale nebylo solidární v této otázce a nebylo ochotno vyjednávat. A i dnes opakovaně porušuje dokonce humanitární zásady. V tomto světle se domnívám, že můžeme konstatovat, že s cílem zabránit chaosu bylo třeba přijmout určitá opatření. A komise podle mne udělala mnoho, mnoho kroků. Samozřejmě to nebylo perfektní, ale je třeba si položit otázku, co jsme udělali my a co udělali naše členské země pro to, aby se vyřešila migrační krize. A jistě není možné tu problematiku ponechat pouze komise. Byla třeba posílit Frontex, abychom mohli zvládat krizovou situaci v oblasti Středomoří. Ty podmínky opravdu nebyly jednoduché, byly komplikované a Evropská unie to dokázala zvládnout. A pak začaly jednat i další země, Rusko, Amerika ti sice nevzali vůbec žádné uprchlíky, to je třeba, na to je třeba stále myslet. A znovu zdůrazňuji, pan Avramopoulos má velice důležité portfolio a můžeme být hrdí, že se k tomuto důležitému tématu postavil tak, jak se postavil a že ho zvládnou. Samozřejmě nedostatky byly, ale to také souvisí s jednáním jednotlivých členských zemí a někdy i samotné komise. To je pravda. Ale nedokážu si představit, že kdyby tady, kdybychom neměli pana Avramopoulose, který každý den velice usilovně pracoval ve snaze zvládat situaci ve Středomoří a takhle v oblasti Turecka, kdyby on neúnavně nebojoval celých těch pět let, tak si myslím, že Evropská unie si vůbec nedokáže představit, co všechno by bývalo mohlo nastat. Existovaly jisté dohody a domluvy, existovaly jisté zásahy a dnes máme zcela novou situaci, nové podmínky, což sebou nese otázku samozřejmě také ve světle nových rozhodnutí řecké vlády. Zda bychom tedy neměli a nemohli zvládat problém s migrací lepším způsobem. Na závěr bych rád vyjádřil svou naději v to, že doufám, že tedy ten nový člen komise, který bude mít v portfoliu migraci, že bude zvládat tuto otázku stejně tak dobře jako pan Avramopoulos se stejným citem, že budeme projevovat stejné neunavné úsilí. A opětovně říkám, je třeba vzpomenout si na to, jak ta situace před pěti lety konkrétně vypadala, když pan Avramopoulos toto portfolio převzal. Doufáme všichni, že se situace zlepší. Doufáme také ve zlepšení našich vztahů s Tureckem, samozřejmě také v důsledku toho, že jednotlivé členské státy se o to budou snažit. Děkuji. Děkuji, paní Adinolfi má slovo. Grazie. E ho ascoltato le parole del commissario. Děkuji. Já jsem pozorně naslouchal panu komisaři Avramopulosovi, ale mám tady k dispozici také údaje z roku 2018 od UNHCR a tam se říká, že za prvního po roku 2018 došlo do Itálie asi 13 tisíc migrantů, do Řecka přišlo v témže období asi 12 tisíc uprchlíka. To jsou tedy aktuální čísla UNHCR. Pokud si tedy porovnáme tyto číselné údaje a vidíme, kolik peněz dostalo Řecko na uprchlíky 2,2 miliardy a Itálie dostala pouze 1 miliardu, když vidíte tento konkrétní počet uprchlíků, kteří do zemí přišli, tak si myslím, že to není zcela v pořádku. Proto se ptám, jak chcete vysvětlit takovéto rozdíly v obědnu peněz, které byly poskytnuty Řecku a Itálii. Jak říkám, UNHCR eh, říká, že ty počty uprchlíků jsou téměř stejné v obou zemích. Samozřejmě i v Itálii byl ten trend spíše klasající, což je také možné, že se tam změnila politika od roku 2018 do června 2019. To pravděpodobně také vedlo ke snížení počtu příchodů. A dále kybernetické zločiny. Bezpečnost je jistě velice důležité téma a týká se všech podniků, jednotlivých fyzických osob, ale také samotných států. Prostředky, které byly v roce 2018 v rozpočtu poskytnuty, tady je třeba si položit otázku, zda je to skutečně dost peněz pro to, abychom mohli účinně bojovat proti kybernetické kriminalitě. Paní Kiniči. Grazie, grazie Presidente. Io voglio ringraziare i nostri ospiti, in particolare il commissario Avramopoulos per... Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji našim hostům, děkuji panu komisaři Avramopoulosovi za práci, kterou odvedl v oblasti migrace, zejména co se týká nezletilých bez doprovodu. To je skutečně obrovský výkon. Vy jste se toho ujmul s velkou citlivostí, s velkou obratností, s velkým eh, umem i diplomatickým. Co se týče Itálie, Itálie eh, dělá, myslím, mnoho pro přijímání nezletilých bez doprovodu a myslím si, že máme dobré výsledky. Opatření, která byla přijata na evropské úrovni, samozřejmě nestačí, ale přesto eh, umožnili začít řešit téma, o kterém my jsme již hovořili několikrát a je to citlivé téma. Je to téma těch nezletilých, kteří zmizí, kteří přijdou eh, do, na území Evropské unie a pak se jich stopa i hned ztratí. Proto se vás ptám, z té toho názoru, že stále ještě v této oblasti existují nějaká prioritní opatření, která bychom měli přijmout, zejména s ohledem na obchod s lidmi. Víme, že nezletilí jsou samozřejmě těmi nejzranitelnějšími oběťmi. Jsou to také ti, kteří e, obchod s lidmi nejvíce traumatizuje. To má skutečně dramatické dopady. A s ohledem na vaše zkušenosti a na práci, kterou jste již odvedl, ptám se, jakým způsobem můžeme zajistit či zlepšit ochranu nezletilých eh, migrantů, jaké komise musí ještě, jaká opatření musí komise ještě přijmout, aby mohla poskytnout ochranu těm nezletilým osobám, která za dramatických okolností museli opustit svou vlast a jakým způsobem my, jakožto EU, můžeme přijmout tyto nezletilé uprchlíky a zaintegrovat je do našich zemí. Děkuji. Děkuji. Tak dáme slovo ještě jednou panu komisaři, aby odpověděl na tyto otázky. Um, let me start. Uh, Dovolte, abych začal odpovídat ne, na panu Soformu v řečtině. Uh, Kristof, um, Kristofor, co říkáte, je pravda. Vy jste nám připomenul, jak byl, jaký byl začátek před pěti lety. Vy jste tam byl a také jste bojoval mm, proto, abyste vyřešil situaci, která skutečně Evropu překvapila. A já budu přímný. Evropské instituce a členské státy um, nebyly schopny skutečně reagovat, protože byli překvapeni těmi vlnami uprchlíků. A tady mám na mysli téměř milion lidí, kteří eh, šli tou eh, středomorskou cestou nebo přes Egejské moře. Dovolte, abych řekl, že Evropská komise v té době neměla migrační strategii, ale neměla ani bezpečnostní strategii, protože ve velice krátkém období s pomocí Evropského parlamentu se jí podařilo mm, přijmout. Evropský parlament byl naším velkým spojencem a díky jemu jsme přijali azylovou a migrační strategii. Pak víme, jak eh, to pokračovalo dál za pět měsíců, došlo k dramatickým teroristickým útokům, ale zvládli jsme to. A já mm, věřím, že Evropská komise Eh, zanechává dědictví další Evropské komisi, protože hodně toho bylo dosaženo, teď není čas to všechno jmenovat, ale mnoho tady na řešení těch obrovských výzev. Jednu věc chci říct, jaká by byla situace a jak by se ta situace vyvíjela, kdyby tato politická rozhodnutí nebyla přijata. Dovolte, abych řekl, že to nebyla ekonomická krize, která spochybnila evropský projekt. Já bych řekl, že to bylo spíše e, uprchlická bezpečnostní krize, která spochybnila evropský projekt, protože principy a hodnoty, které o které se opírá 60 let evropský projekt jako solidarita a odpovědnost, byly ohroženy. Takže to nebylo snadné, ale podařilo se nám dosáhnout mnohé. To znamená to, že problém byl vyřešen, nevíme, co nás čeká do budoucna. Geopolitická instabilita trvá, a hlavní příčiny migrační a uprchlické krize stále existují. A svět nese kolektivní odpovědnost. Na začátku si všichni mysleli, že to byl problém evropského jihu, Malta, Španělsko, Řecko, Itálie. Ale rychle, lidé si rychle uvědomili, že to byl celoevropský problém, který vyžadoval evropské řešení a globální implikace. V tuto chvíli téměř 400 milionů lidí je na pochodu, ať jsou to uprchlíci nebo migranti. A to je věc, kterou, mm, která znepokuje mezinárodní společenství a proto jsem před několika lety požádal generálního tajemníka OSN, aby svolal mimořádný summit na toto téma a stalo se to. Totéž platí pro bezpečnost. Jak jsem řekl na úvod, terorismus možná byl poražen na místě, ale nikoli na internetu, což je nové bojiště. Proto eh, jsem přijal iniciativu internetového fóra. Hlavní poskytovatelé internetu, platformy jako Facebook, Twitter, Microsoft, se sešly a tato spolupráce přinesla ovoce. Teroristický materiál, který vede k radikalizaci, je smazán eh, na těch velkých platformách do jedné hodiny po té, co se objeví, což je vynikající spolupráce, ale musí pokračovat, protože hrozba terorismu stále platí a evropští občané žádají bezpečnost a je to jeden z hlavních úkolů evropských institucí komise parlamentu na členské státy si musí uvědomit, že nesou obrovskou odpovědnost. Často kritika proti Evropě a Evropský parlament, který tady má své zástupce. Všichni zástupci eh, politických frakcí EP dělají vynikající práci a vědí, co se děje, ale vlády nevždy souhlasí. Já skutečně chci rozlišovat mezi členskými státy a vládami, protože eh, vláda mm, se může změnit, ale stát trvá. A mm, ti mohou zajistit, aby Evropa zůstala na nohou a vyřešila toto důležit, tento důležitý program. Poslední zákon, které schválila řecká vláda, myslím, jde správným směrem a věříme, že brzy přinese ovoce. Řecká vláda si je vědoma této situace a bude pokračovat v pomoci nejenom řeckým orgánům, ale orgánům všech zemí, které jsou pod tlakem. Teď přejdu do angličtiny. Já chci eh, se odvolat také na, nebo zmínit podporu Kypru. Kypr je jednou z našich priorit, protože Kypr je také pod tlakem. My jsme již zvýšili naši finanční pomoc a operační podporu Kypru. Kypr využívá 91 milionů euro z eh, fondu Nitra eh, a další prostředky na azyl a migraci. Na konci roku 18 komise dala další 3,1 milionu na zlepšení recept, eh, přijímací kapacity Vzhledem k migračním tokům komise bude připravena zvážit žádost o další finance v rámci mimořádné pomoci. Mm, Kypr v roce 2018 dostal další podporu v rámci národních programů implementovat ETS, posílit SIS a rozvíjet další internetové systémy. Společně s EASO, Evropskou pohraniční stráží, Europolem. Pokračujeme dál a uděláme víc, pokud bude potřeba. Také jsme připraveni podpořit dobrovolné relokační programy na základě bilaterálních dohod. Paní Dinovi, čísla nejsou stejná. Dovolte, abych zdůraznil, Kypr, Itálie, Řecko a další členské státy nebudou sami, nezůstanou sami. My jsme poskytli finanční, technickou, operační podporu. Experti jsou vysláni a budeme dělat všechno pro to, abychom pomohli, včetně pokračováním eh, financování dobrovolných relokací. Proto naše politická priorita je vytváření čtvrtého pátého azylového systému na základě solidarity a sdílené odpovědnosti. K Itálii od prvního dne jsem byl a stále spolupracuji se všemi italskými vládami. Efektivně jsem spolupracoval s ministrem Minity a s ministrem Salvini i panem Alfánem. No, Itálie ukázala odhodlání a pracovala velmi efektivně. A já chci vyjádřit svoji vděčnost Italům i Řekům, kteří ukázali, co myslíme tady v Evropě, když mluvíme o humanitě a odpovědnosti. My musíme občanům, <clears throat> tedy pochválit občany obou těchto zemí co, za to, co dělali v těchto posledních letech. Pane Genizi, chci říct si jednoduchou věc. Já plně souhlasím s tím, co vy říkáte posledních pět let nejenom zde, ale v celé Evropě. Chci vám co nejsrdečněji poděkovat za vaši vynikající práci a za vaši osobní odhodlanost pracovat především pro nezletilé. Chci vám říct, že vy jste mě skutečně na začátku eh, pomohl, když jsem eh, se hledal. A Evropa vám osobně eh, dluží za mnohé. Jsem rád, že jste zpátky zde v parlamentu. Vy budete hrát důležitou roli do budoucna. Já se chci vrátit k situaci mladistvých, především v Řecku. Bezpečnost a ochrana mladistvých, především bez doprovodu, by měla být prioritou pro nás všechny. My jsme to opakovali se všemi orgány členských zemí. Potřebujeme rychlou akci. Situace zranitelných migrantů se zvaž, zvažuje ve všech operačních opatřeních, našich politických krocích. Informovali jsme o to v mnoha zprávách. A jedna z priorit mm, výzvy k návrhu v eh, roce 2018 bylo péče o mladistvé migranty především, nebo včetně těch bez doprovodu. Nyní finalizujeme projekty, které začnou 1. prosince. Výzva k ochraně stále mm, platí do 30. ledna 2020. Paní Knezi, je důležité nadále vyvíjet tlak na toto téma. Je, jde o děti a naše evropské hodnoty. Děkuji. Děkuji. A než skončíme to, tento bod, tak chce ještě něco dodat paní Vincich? Pár postřehů na závěr. Paní Vincich, prosím. Senora Vincich? Paní Vincich. Co? Neslyší mě. Chcete říct něco na závěr? Ne. Dobře. Takže, pane komisaři, tohle byla patrně vaše poslední schůze našeho výboru, takže chci využít této příležitosti a poděkovat vám za veškerou vaši práci a za váš příspěvek a za váš závazek evropským hodnotám. A děkuji za spolupráci, která byla vždy velice kvalitní s naším výborem a přeji vám vše nejlepší do budoucna. Děkuji také eh, panu eh, Brinkartovi z účetního dvora a všem přítomným poslancům za tuto obohacující a živou zajímavou debatu a na závěr bych chtěla zmínit, že rozprava o pozměňovacích návrzích se bude konat 20. a 21. ledna 2020. A jdeme teď na další bod. Dáme přestávku. Vamos a hacer un breve receso de unos... Takže teď vyhlašuji přestávku na pár minut. Continuamos la sesión. Pokračujeme v zasedání. Výměna názoru s komisařem Hánem, který je momentálně zodpovědný za regionální politiku. Je nám potěšením přivítat zde pana Hána. Pan Hán na sebe vzal tuto dodatečnou práci komisaře za regionální politiku, vzhledem k tomu, že jeho kolegyně paní Krecu byla zvolena poslankyní tohoto parlamentu. Děkuji vám moc krát, že jste nám k dispozici a děkuji za vaši flexibilitu, za to, že jste si na nás udělal čas. Jak jsem už zmínila dříve, tak odpovědi na dotazník, který jsme rozeslali, byly dány k dispozici všem poslancům našeho výboru a Vítám tu také pana Murphyho, člena účetního dvora, kterého zde vítám. A rovnou mu dám slovo, aby se s námi podělil o své názory a aby dodržel čas zhruba deseti minut. Pane Murphy, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě potěšením se poprvé setkat s tímto nedávno ustaveným výborem a představit vám kapitolu 6 naší výroční zprávy za rok 2018, která se týká pod okruhu 1b víceletého finančního rámce a která pokrývá ekonomickou, sociální a územní soudržnost a související výdaje spravované generálními ředitelstvími Regio a Empl. V rámci nového, rám, nové kontroly a e, zajištění v roce 2014 až 2020 a v rámci snah o snížení administrativní zátěže jsme zachovali stejný přístup jako v roce 2000, stejný přístup v roce 2018 jako v roce 2017. Tento nový rámec stanoví, že auditní eh, orgány členských států eh, dosvědčí, že zbytková chybovost na operační program je pod dvěma procenty a potom následně komise přijme v postupu roční závěrky tyto výdaje a učiní závěry ohledně ohlášené chybovosti. Cíl našeho auditu byl dvojí a konkrétně přispět k našemu celkovému prohlášení o věrohodnosti a vyhodnotit nový rámec kontroly eh, a věrohodnosti eh, a to, do jaké míry se na něj dá spoléhat. Takže pokud jde o ten první cíl, u eh, letošního prohlášení o věrohodnosti jsme proskoumali reprezentativní vzorek 220 transakcí, z nich 151 se týkalo DG Regio. Veškeré, ve, veškerá čísla, která budu citovat, se ovšem potom týkají obou generálních ředitelství. Náš test se stával z transakcí, které auditní orgány členských států už předtím prověřily a e, spočíval v hodnocení checklistů a v, údajů, které e, podkládají výsledky jejich auditní práce a auditních stanovisek. Identifikovali jsme a kvantifikovali 36 chyb, které nebyly detekovány auditními orgány. Vzhledem k 60 chybám, které byly už dříve nalezeny auditními orgány a vzhledem ke korekcím členských států v hodnotě 314 milionů euro za obě programovací období, eh, odhadujeme, že úroveň chyb v pod okruhu 1b bude 5 oproti 3 v loňském roce a 4,8 v předloňském roce. Chtěl bych eh, na tomto místě připomenout, že minulý rok jsem zdůraznil, že eh, rok 2017 byl neobvyklým rokem. Pouze 17 členských států eh, vykázalo nízkou úroveň výdajů a poměr výdajů z ERDF ku Fondu soudržnosti, který je ze své podstaty složitější, byl nižší než obvykle v letošním roce nespůsobilé výdaje na základě porušení pravidel vnitřního trhu přispěly nejvíce k naší odhadované chybovosti. Tato odhadovaná chybovost je ovlivněna vyšším eh, podílem eh, výdajů ERDF ku Fondu soudržnosti oproti loňskému roku. Sem patří většinou eh, veřejné zakázky a případy státní pomoci. Přičemž evropské předpisy tady zůstávají složité. Bereme na vědomí, že komise navrhla 80 zjednodušovacích opatření pro CPR v letech 2021 až 2027. Druhým cílem našeho auditu bylo vyhodnotit nový kontrolní rámec, pro roky 2014 až 2020, který pokrývá auditní aktivity členských států a komise. Pokud jde o auditní orgány členských států, eh, vyhodnotili jsme práci 15 ze 126 těchto orgánů. Eh, shledáváme, že auditní eh, orgány vydávají jasná stanoviska ohledně regulérnosti, neboli certifikují reziduální chybovost pod 2%, přičemž některé jsou nad tímto Prahem relevance. Tak tomu bylo u 8 z 15 balíčků věrohodnosti a v jednom z devíti závěrových balíčků za rok 2007. Eh, DG Regio také identifikovalo podobné problémy ve své výroční zprávě, přičemž 64% z operačních programů eh, vykázalo eh, špatně ohlášenou chybovost nebo podhodnocenou chybovost i tam, kde byla ve skutečnosti nad dvěma procenty. Nalezli jsme také několik slabin v práci, které vykonáv- kterou vykonávají auditní orgány. Týká se to zejména sběru vzorků a navzdory zlepšením jsou tu ještě problémy s rozsahem, kvalitou a dokumentací jejich práce. Museli jsme tedy eh, znovu provést 64 transakcí, eh, včetně 48 návštěv v na, na, přímo na místě u eh, příjemců. Tady eh, sice ještě vidíme zlepšení, nicméně vyžádalo si to eh, navýšení zdrojů Evropského účetního dvora a vedlo to ke zvýšené zátěži na příjemce. Výsledky práci, práce komise jsou základem pro stanovení odhadované chybovosti a souvisejících výhrad ve výroční zprávě. My jsme přeskoumali chybovost za roky 2016 až 2017, kde byly už výdaje eh, podrobeny novému, kontr- novému kontrolnímu postupu. Chybovost ještě nebyla finální v, roce, eh, v červnu 2019, kde byla vydána výroční zpráva a případné korektivní akce stále ještě probíhaly u 40 ze 175 operačních programů a to, byla minimál, to představovalo minimální chybovost eh, vzhledem k metodologii komise. Další důležitá chybovost je riziko připlacení, risk at payment. Tady se to řídí eh, principem, eh, no, ročním principem finančního nařízení a týká se to eh, příslušných výdajů soudržnosti z roku 2018. Je to jakási projekce, která stále ještě podléhá budoucímu ověření a případné korekci. Takže naše celkové hodnocení je takové, že vzhledem k nedostatkům nového kontrolního rámce, které už jsem nastínil, nemůžeme momentálně spoléhat na práci auditních orgánů členských států a na to, jakou chybovost prezentuje DG Regio ve výroční zprávě. Učinili jsme tři doporučení na zlepšení této situace, komise je akceptovala a v našich doporučeních z loňského roku e, jsme e, znovu upozornili na e, stále problémy. Vážení poslanci, zatímco je důležité vynakládat evropské finance v souladu s pravidly, je potřeba si uvědomovat, že naše nevelké rozpočtové zdroje mají velký dopad, pokud jde o dosažené výsledky a cíle. My jsme v oddělené sekci kapitoly 6 hodnotili různé prvky systému výkonnosti členských států. Zjistili jsme, že členské státy mají monitorovací systémy, které zaznamenávají informace o výkonnosti, ale v mnoha případech orgány nenastavily výsledkové výsledkové nebo výstupové indikátory na úrovni projektu a v několika případech nenastavili vůbec žádné cíle ani indikátory. Kromě toho víme, že ne všechny dokončené projekty plně dosáhly svých výkonnostních cílů. Já doufám, že naše zjištění, závěry a doporučení budou hodnotné pro váš výbor a pro komisi. Důležitost této politické oblasti je doložena tím, že účetní dvůr vydal 13 zvláštních zpráv a 6 revizí v letech 2018 a 2019. Naše zpráva 6 lomeno 2018 obsahuje naše názory na nařízení o společných ustanoveních, které eh, bude rozhodující pro víceletý finanční rámec 2021 až 2021 až 2027. Na závěr bych chtěl říci, že ne, na, nedodržování eh, stávajících pravidel a podmínek neznamená nutně, že peníze přišly na zmar, protože i tak je možné, že projekt naplnil cíl a měl pozitivní dopad. Je třeba eh, zdůraznit, že podvod je něco jiného než chyba, protože ten v sobě obsahuje eh, vědomý akt podvádění za účelem získání výhody. Eh, účetní dvůr postoupil devět podezřelých případů OLAFu, přičemž pouze jeden z nich se týkal transakce z Fondu soudržnosti 2017. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Holmajer za užitečnou výměnu informací ohledně absolutoria a chtěl bych poděkovat komisi za konstruktivní pracovní vztahy během celého tohoto procesu, který není vždy jednoduchý vzhledem k tomu, že se pohybujeme ve složité politické oblasti, která si často žádá profesionální úsudek. Nyní se těším na projev pana komisaře Hána a na případné otázky poslanců. Děkuji vám. Děkuji vám moc krát a nyní má slovo pan komisař Hán. Pane Háne, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Honorable members. of... Děkuji. Um, paní předsedkyně, ehm, vážený um, kolego z účetního dvora, vážení poslanci, děkuji za možnost uh, Eh, vás oslovit. Připadá se, mm, se jako, že se vracím domů po pěti letech. Mm, mm, eh, stanovisko účetního dvora s výhradou za k celému rozpočtu 2018 eh, vlastně znamená, že se chybovost blíží Prahou významnosti a to je pozbudivé, že členské státy pokračují v pokroku z minulých let včetně kohezní politiky. Účetní dvůr mm, vzal na vědomí naše společné úsilí a dobrou praxi a potřebu dalšího zlepšení. Eh, dovolte, abych se podělil o eh, čtyři základní konstatování. Ehm, chybovost. Nezapomeňme na to, že v předchozích období chybovost byla vždy nad 5%. Um, to má posílit uh, modely z 2020 především zjednodušená uh, účetní výkazy. My jsme tvrdě pracovali s členskými státy s podporou vašeho výboru na doporučeních účetního dvora a naše úsilí se vyplatilo. Letošní rok chybovost je vyšší než loni, protože máme více programů s certifikovanými mm, mm, účetnictvím. V Řecku byly deklarované výdaje větší a to inherentní eh, riziko je něco, o čem již se tady mluvilo také. Je jiná, jiné chápání eh, platných pravidel s dopadem na odhadovanou chybovost Eh, výsledné korekce musí být založeny na jasných pravidlech. A my si i nemyslíme, že tomu i tak je v těchto pěti chyb. Nicméně, pokud nezjednodušíme eh, to prostředí, aby bylo stabilní a předvídatelné, tak budou hrozit eh, rozdíly v interpretaci pravidel. O to jde zjednodušení na straně legislativy. Eh, přístup komise je náš cíl, je zajistit, aby zbytková chybovost byla pod Prahem významnosti za každý program, každý rok. To je povinnost generálního ředitele získat to prohlášení věrohodnosti. Ehm, generální ředitelství proto kontaktovalo ehm, každý jednotlivý program s 175 za rok 2018. Také děláme rizikové audity na místě. V roce 2018 jsme dělali audity na vzorku 42 programů identifikovaných jako vysoce rizikové a upravili jsme je. Takže průměrná chybovost za všech 175 programů je 2 až 3 na základě prudenčního přístupu. Řídili jsme se doporučením účetního dvora, jak kalkulovat tyto, tuto chybovost. My jsme věřili, že naše metodologie je eh, jasná a eh, poskytuje dostatečné eh, základ k, pro další korekce v souladu s legulačními nástroji, které máme a povinnostmi komise zpravovat evropský rozpočet. Tím se dostávám k druhému bodu. Nejsme sami. Abychom zajistili řádné využívání peněz daňových poplatníků. Auditní orgány jsou pilířem našeho modelu věrohodnosti. Jejich práce je klíčová na posuzování fungování stovek implementovaných systémů mnoha aktéry, více 600 regioprogramů ve dvou programových obdobích. Audit dává, podává každý rok 500 auditních zpráv. V roce 2018 auditovali asi 3300 operací, asi jedna třetina deklarovaných výdajů ve všech programech. A si budete souhlasit, že to je podrobný základ ehm, na vyvozování závěru. Samozřejmě jsou mm, dvůr, tady, tady učení dvůr a E, také e, identifikuje potřebu zlepšení, ale mm, auditorská služba je většinou profesionálně spolehlivá. Většinou pracují podle odpovídajících standardů. Ale e, auditní orgány nejsou jediné. Certifikační a řídící orgány jsou klíčové při mm, deklarování neregulárních výdajů. Jakmile najdeme slabiny, vyžadujeme kolektivní kroky na zlepšení. V každém případě vidíme prostor ke zlepšení, poskytneme také technickou pomoc, cílenou podporu budování kapacit. Detaily jsou v mé odpovědi vašim podrobným otázkám. Jak vidíte, náš systém je komplexní, naše kroky jsou založeny na výsledcích, včetně zastavení pladeb pokud jsou tam nedostatky. Mám prostředky identifikovat, které programy v které zemi jsou ohroženy. Tuto kapitolu neuzavřu s tím, aby, níž bych připomněl, že nesrovnalosti um, e, nejsou podvody, jenom 0,4 je, e, jsou předpokládané podvody. Máme nulovou toleranci vůči podvodům. Nedávno jste mluvili o zvláštní zprávě Učitního dvora o podvodech v kohezi. Ehm, to eh, došlo ke zlepšení s povinnými patřeními proti eh, podvodům. Každý podvod je oznámen OLAFu. My přijmeme opatření na ochranu rozpočtu. Neváháme, bychom požádali certifikační orgány, aby zastavili platby, a nebo eh, žádali o finanční korekce. Ale více než 99 nesrovnalostí jsou porušením Eh, některých často složitých pravidel vzhledem k lidské chybě, nedostatečné kapacitě nebo znalostem. To by se eliminovalo zjednodušením. Mm, pokud eh, je něco, co chce zdůraznit ve našich diskusích, je, že zjednodušení je základem mm, ním způsobem, jak snížit chybovost. To je třetí věc, kterou jsem chtěl říct. Studie ukázala, že aplikování Um, zjednodušení na příští období by snížilo administrativní náklady o 25 30 až 40 um, hlášených chyb učeního um, dvora u nás jsou o nenárokovatelných výdajích a jejich zjednodušení proto může snížit chybovost, ne jen eh, tedy ušetřit zdroje. Teď se očekává, že ve všech členských zemích asi 2000 lidí na národní úrovni pracuje na uh, auditu DAS, což vylučuje další audity, zjednodušení dává smysl z hlediska lidských zdrojů také. Členské státy musí plně využít příležitosti v nařízení a používat zjednodušené nákladové obce to sníží chybovost z nenárokovatelných výdajů. Členské státy také musí řešit vlastní komplexní pravidla. My jsme dostali žádost o další zjednodušení, vzali jsme ji velmi vážně a dali jsme návrhy na delší období. Navrhované nařízení má radikální návrhy v kratším textu, včetně 80 klíčových opatření. To pomůže snížit chyby a urychlit implementaci. Vyzývám parlament, aby zajistil, že zjednodušení ne návrhy zůstanou v závěrečné dohodě. Zjednodušení pravidel nejenom sníží chybovost, ale administrativní náklady a zajistí lepší ehm, implementaci politik. Tím se dostávám k poslednímu bodu, jsou výsledky a výkonnost. Eh, jde o zlepšování života všech občanů, eh, dodržování pravidel je nutnost, to se shodneme. Mm, pozornost chybovosti je důležitá a shodneme se, že musíme ji dále snižovat. Ale nesmíme ztratit se zřetele ehm, širší souvislosti. Politika pro růst a investice ne, tam neznamená jenom utrácet, ty výdaje musí být strategické a změnit život občanů. Například do konce roku 2018 podpora již poskytnuta 320 eh, tisíci malých středních podniků, 5 tisíc projektů, eh, vytváření více než 100 tisíce pracovních míst a financování eh, obnovitelné energie, 5 tisíc 400 MW, což je vyšší více než ehm, celková výroba elektřiny Litvy. To, o to jde. My jsme dokončili revizi výsledků, identifikovali jsme, které programy a priority fungují a které zaostávají. 3 miliardy euro z rezervy eh, výkonnosti bylo eh, relokováno. Také se generují mnohé pozitivní přelivy v, pro řízení a podnikatelské prostředí. Dopady kohezní politiky je hmatatelný, komise chce plnou transparentnost a já vás vyzývám, abyste eh, sledovali pravidelně aktualizované platformu otevřených dat, která dostala cenu ombuds, Evropského ombudsmana v roce 2017. Na závěr chci využít této příležitosti a poděkovat účetnímu dvoru ehm, jeho, eh, tady pane, pana kolego a jeho personál a chci poděkovat za vynikající spolupráci eh, během tohoto procesu. Děkuji vám. Muchas gracias. Vamos. Děkuji vám. A nyní dáme slovo poslancům výboru. Eh, jako první bude mít slovo paní Kiniči která zastupuje naši zpravodajku paní Holmajer. Grazie, grazie, prezidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ráda bych se zde vyjádřila jménem paní Holmajerové, která dnes bohužel se na schůzi nemohla dostavit a Jménem paní Holmajerové bych chtěla také poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, eh, zcela konkrétně jeho členu panu Tonymu Marfimu a děkuji také panu komisaři Hánovi a celé komisi za to, že tak detailně odpověděli na naše četné otázky, což je pro nás důležité pro přípravu zprávy o absolutoriu. Paní Holmerová má ovšem ještě několik doplňujících dotazů. Některé dotazy jsou určeny komisi. Ten první se týká odpovědí, které nám komise poskytla. Vy jste potvrdili, že čisté finanční obravy slouží jako podnět pro členské státy, když jde o to rychle odhalovat nesrovnalosti a korigovat je. Komise účetní dvůr ovšem říkají, že i nadále se národní auditní orgány dopouštějí chyb. Jiní zase říkají, že dosud jste ještě neudělili žádné čisté finanční obravy. Proto se ptám, jak velký může být ten podnět, či zajímavý, když ten současný systém je tak přísný, že vlastně byste ho ještě nedokázali řádně použít. Zdá se, že ten systém je velice rigidní a tady mi z toho vyplývá otázka, kolik čistých finančních oprav komise provedla. Mohli byste nám to poskytnout v v písemné podobě, abychom to měli rozvedené podle jednotlivých členských států a dále. Programy, které nefungují efektivně v kategorii 3. Komise tedy bohužel neodpověděla na naši otázku s ohledem na možnost vytvořit jistý model a bylo poukázáno na to, že většina programů z Francie, či z Maďarska, že tedy většina těchto programů právě pocházela z těchto zemí, asi 40. Tady jsou tedy otázky tohoto typu. Proč ty programy v těchto dvou zemích nefungovaly? Zjišťujete nějaké zlepšení po technických schůzkách? Mohla by nám komise říci, jaká doporučení tady vyslovuje? Existují další problémy nebo problémy podobného charakteru v jiných programech a nyní k národním auditským, auditním orgánům, to je otázka 16. Tady se říká, že vnímání či chápání předpisů ze strany národních auditních orgánů se zlepšila, zlepšilo a že mají také lépe školený personál což samozřejmě zlepšuje důvěryhodnost samých auditních zpráv. Dále prevence, e, otázka 18. Ve své odpovědi komise nesouhlasí s tím, že nedostatek kapacit či personálu by by mohly být možným zdrojem chyb na národní úrovni. Pokud to není nedostatek personálu a kapacit, proč tedy vznikají chyby ze strany národních auditních orgánů? Jaké jsou ty hlavní příčiny? A dále národní auditní orgány, už to zde padlo, zjistili 60 chyb. A vy jako určitě, a účetní dvůr zjistil dalších 36 chyb. Znamená to tedy, že národní auditní orgány jsou schopni odhalit méně než dvě třetiny chyb? A pokud tomu tak je, proč? A ještě objasnění k otázce podpora a technická pomoc. Členské státy používají, využívají technickou pomoc, ale já se ptám, stačí to proto, aby zvýšili svou kapacitu a dobrou zprávu. A pokud tak tomu není, vyplývá z toho otázka, zda členské státy mají tedy velikou, velice nízkou míru využívání prostředků z technické pomoci. Co si myslíte o systému, který by se zakládal na výměně, kde by zaměstnanci těch nejlepších eh, národních orgánů, těch nejefektivnějších, eh, pracovali v jiných zemích, kde by vlastně těm auditním jejich orgánům přímo na místě mohli zprostředkovávat ty nejlepší osvědčené metody. Bylo by možné něco takového zavést, jakým způsobem, jak může komise podpořit členské státy v tom, aby měly efektivní systémy? které by úspěšně provozovaly. Ptám se tedy, je technická pomoc skutečně efektivní? A co dělá komise pro to, aby dokázala trvale zlepšovat výkon národních auditních orgánů. A nyní k, k absorpci. V mnoha kohezních zemích je míra absorpce velice nízká. N plus 3, tady je otázka, jaký dopad to má na míru absorpce chce, či zda to nějak souvisí s administrativou, se zprávou programy. I zde by měla být komisí nabídnuta pomoc, například při procesu eh, vypis, ucházení se o podporu z programu. A další otázka. V některých členských státech většina příjemců dostává peníze z fondu soudržnosti A nebo ty peníze z Fondu soudržnosti se skutečně rozloží na mnoho příjemců? Jakým způsobem zajistíte, aby se příjemci vybírali podle zcela neutrálních kritérií? A další otázka, ta je na adresu účetního dvora, týká se technické pomoci. Účetní dvůr by nám měl vysvětlit, jak vypadá ta technická pomoc a jak také vypadá výměna osvědčených praktik mezi těmi nejlepšími auditními orgány. Zjišťujete v této věci během posledních let nějaká zlepšení a dále bylo by možné i zde provést další zjednodušení platných pravidel a na závěr. Bylo řečeno, že 2014 až 2020 v tomto časovém období jsme měli chyby v oblasti transakcí, které vlastně tedy šly nad nárad z toho minulého období, tedy 2017 až, 2007 eh, až 2013. Mohl by se nám poskytnout přehled marží chyb v rámci jednotlivých členských států. Vypracoval účetní dvůr takový model a jak v této oblasti vypadá momentálně ta situace, celá aktuálně. Tímto jsem dospěla ke konci veškerých otázek. Děkuji vám svým jménem i jménem kolegyně Holmajerové. Děkuji. Děkuji. Teď stínový zpravodajové. Jako první dostane slova paní Benková z SD. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji účetnímu dvoru za detailní zprávu a panu Murphymu za její prezentaci. Děkuji, pane komisaři Háne za váš eh, přehled situace a mám tři otázky, které bych vám ráda položila. První se týká politiky soudržnosti, o které jste říkali, že toho hodně vykonala. Eh, vy jste stručně vysvětlil některé ty oblasti, které byste definovali jako úspěšné, ale mohl byste uvést konkrétní projekty, které považujete za úspěšné? A druhá otázka má dvě části. a týkající se, týkají se orientace současných programů na výsledek a zavedení výkonnostní rezervy v roce 2019. Můžete se s námi podělit o výsledky alokací této výkonnostní rezervy? A vzhledem k tomu, že komise neplánuje pokračovat s výkonnostní rezervou v, u programu příští generace, znamená to, že výkonnost bude obětována výměnou za zjednodušení pravidel, nebo Jak si to představujete, až nebude pokračovat eh, výkonnostní rezerva? To byla druhá část druhé otázky. A teď poslední otázka. Ta úzce souvisí s něčím, co už tu zmínila paní Holmajer, ale já bych ještě chtěla podrobnější vysvětlení. Jak zajistíte spolehlivost výsledků ve stanoviscích eh, auditních orgánů? vzhledem k tomu, že je jich víc než 126. Můžete detailněji vysvětlit ten proces? Tedy proces toho, jak hodnotíte práci těchto jednotlivých auditních orgánů a jak zajišťujete jejich spolehlivost? Děkuji, to je ode mě všechno. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Šastel z Rynu. Prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já vám také děkuji za představení zprávy o činnosti politiky v DG Regio, která skutečně je velice zajímavá, stejně tak jako zpráva účetního dvora, za kterou také děkuji. Co se týče DG Regio, tady v našich osích ty údaje o výkonnosti jsou zásadní, protože koheze představuje asi 504 miliard, asi evropského rozpočtu, což je velké procento. Co se týče chybovosti, už jsme o tom hovořili. To, co předložila komise v oblasti koheze, tady si myslím, že ten verdikt v očích účetního dvora je jednoznačný, protože účetní dvůr říká, že tam je neustále vlastně nedostatečnost, co se týče řádnosti těch eh, výdajů, nedostatek v důvěrhodnosti údajů, které poskytly členské státy, to je asi jeden z největších problémů. Rozhodně se opakuje. Účetní dvůr také říká, že ty národní audity jsou slabé, že jsou, sebou nosou velké pochyby. Národní orgány vždy vlastně sdělují, že míra chodbovosti je pod dvěma procenty, zatímco účetní dvůr říká, že to bude asi 5%, to je jejich odhad. Já se tedy ptal, jak můžete tuto situaci vysvětlit, proč ty národní auditní orgány nejsou schopni odhalit ty chyby, ale účetní dvůr ano. Co chcete udělat proti tomu? Máte kontakty s členskými státy? které navíc ještě vydávají další dodatečná pratadla, takže ještě komplikují celý proces a tím zvyšují riziko chyby. Eh, účetní dvůr ve své práce eh, zprávě také říká, že eh, ty čísla od členských států nejsou vždy zcela důvěryhodné, takže my vlastně ani nevíme, zda ta míra chybovosti je vlastně také důvěryhodná. Co říká komise na tuto zásadní kritiku ze strany účetního dvora? Pak je tam jisté eh, číslo, jisté množství doporučení, jak to vidíte, bude to, to přijímat, jak to bude kontrolovat a dále ty nespůsobilé údaje, to je také zdroj chybovosti, jak chcete lépe informovat eh, ty příjemce o těch pravidlech, které musí dodržovat, eh, jaké prostředky, jaké opatření chcete zavolat pro to, aby se zlepšily absorpci rozpočtu v jistých členských státech a dovolili tak skutečný ekonomický rozvoj lepší než ten, který zatím máme. Učitní dvůr opětovně také kritikuje údaje, indikátory výkonnosti, které se používají a to proto, že ty indikátory těch výs výsledků ještě nezapadají zcela do koncepce programu, jak tedy vypadá situace v členských státech. Některé členské státy nemají odpovědné indikátory nebo indikátory, které nejsou dostatečně výmluvné. Účetní dvůr o tom eh, jednoznačně hovoří. Děkuji vám. Děkuji, pan Pexa. Co zelené? I'm going to speak Czech. Budu hovořit česky. Vážený pane komisaři, eh, já vám děkuji za možnost tady vystoupit a klást vám otázky. Chtěl bych se zeptat na proces sdíleného řízení. Věříte národním státům, které mají v procesu sdíleného řízení kontrolovat sami sebe? Jaké druhy pojistek používáte ke kontrole národních kontrol ve státech, kde je Unie sama vážně znepokojena stavem nezávislého soudnictví, jako je tomu třeba v Polsku, a vlády, které třeba v případě střetu zájmů v České republice? A tedy druhou otázku. Ve světle zjištění evropských a nově i amerických novinářů, jaké kroky hodláte učinit k ochraně unijních peněz před systematickým zneužíváním eh, politiky jako Andrej Babiš nebo Viktor Orbán? A jak chcete obnovit důvěru evropských občanů v systém, který je takto rozsáhle zneužíván? Muchas gracias. Vamos. Děkuji a nyní má slovo pan komisař, pan Hán, aby odpověděl na tyto otázky. Tiene palabra. Thank you very much. I think... Děkuji. Myslím, že eh, je tady několik problémů, spoustu otázek. Možná je můžeme spojit jednak metodologii. Myslím, že není spor o tom, co dělá dvůr a co děláme my. Ehm, naše národní orgány a my posuzujeme téměř všechny ehm, transakce. Pokud to srovnáte s ehm, průzkumem mínění, pokud máte vzorek 3000 lidí, tak budete mít úzký jaksi úzké rozdíly v těch výsledcích. Pokud budete mít 50 nebo 100 lidí, pak bude ta, ta marže mnohem širší, což je jedno z vysvětlení, proč je tady rozdíl. Ale máme tady určitý překryv, takže eh, horní hranice chybovosti je naší, je asi nižším hranicí účetního dvora a proto tady nevidím velký rozdíl. Ehm, je to důsledek různé metodologie. Dále, pokud máme mm, indikace, že práce auditních orgánů je pochybná, tak se na to podíváme a nevidíme trend, že by byly některé státy, kde jsou neustále slabiny. A toto je něco jiného než kdy jsem byl mm, komisařem pro kohezi, tehdy jsme eh, měli dvě země, které každý rok projevily slabiny v auditech, což se mezi tím korigovalo s intenzivnějším školením, většími, lepšími znalostmi a podobně. Takže došlo ke zlepšení když jsem eh, odešel před pěti lety, tak jsem nevěřil, že je možné mít nižší chybovost než 5%, ale ono to možné je. Myslím, že jsme společně dosáhli hodně a je to také otázka hledání eh, rovnováhy. Proto jsem eh, mluvil o velkém počtu lidí, kteří se zabývají tím ročním, každoročním auditem. A tady se blížíme právě k tomu Prahu významnosti, což považuji za obrovský úspěch z tohoto hlediska. A myslím, že další úsilí je potřeba a mm, další úspěchy jsou možné, pokud budeme mít větší zjednodušení, pak úroveň potenciálních rizik klesne protože až 40 chyb mm, víceméně souvisí s různou interpretací nároků, nárokovatelnosti, výdajů. Což vyplývá ze složitosti e, především u malých projektů. Takže jsme navrhli nadcházejících nařízení například zavedení paušálů, zjednodušených nákladů do, pro, pro projekty až do 200 tisíc euro. Aby beneficienti, kteří sami nejsou účetní, přesto měli tedy uh, možnost implementovat podle pravidel a vyhnout se dalším chybám. Auditní autorské orgány dosáhly značného pokroku. Je možné dosáhnout víc, pokud to mohu tak říci, ve své budoucí kapacitě jako komisař nejenom pro rozpočet administrativu, ale také vnitřní digitalizaci. Již jsem požádal, abychom se mohli podívat na eh, možnost eh, vytvářet parabilitu mezi evropskými institucemi a um, auditními a um, řídícími orgány, aby je doprovázely při implementaci projektu, aby byly včasnější, by tam byly časnější, rychlejší kontroly a um, by se vyloučily další chyby, aby ten auditní systém byl skutečně kvalitní s podporou IT. Já myslím, že to je vynikající nápad paní Holmeier a dalších je výměna kompetencí. To je, myslím, věc, kterou bychom měli posoudit. Je tady hodně nevyužitého potenciálu mezi členskými státy, ehm, řídícími orgány, komisí a i účetním dvorem, který chci začlenit do všech těchto zajímavých mm, nápadů, které je možné implementovat. Důvod, proč máme spoždění v absorpci, určitě tedy souvisí s několika problémy. A proto jsme eh, tak tlačili na dohodu um, v rámci MFF, protože jsme viděli, že Odklad rozhodnutí o stávajícím MFF vyvolalo spoždění a za druhé zavedení N plus 3 nepřispělo k efektivnější implementaci a vedlo k určitému sebeuspokojení. A co je pozitivnější, jsme zavedli poprvé potřebu, aby každý členský stát přišel s určitou strategií v různých oblastech, například dopravy. Že já si velice dobře pamatuju, když jsem začal pracovat v roce 2010, tak jsem byl konfrontován neustále zbytečnými přístavy a letišti v Evropě. To už není problém, protože mezi tím jsme skutečně tedy tam uplatnili eh, nutnost holistické strategie v celé země, když jde o dopravu a dopra- různé druhy dopravy, aby to spolu e, šlo dohromady. A v některých zemích to trvalo. Tedy e, připravit tuto strategii, přijmout ji, ale každopádně to zlepšilo kvalitu individuálních projektů. A na další období, myslím, můžeme na to navazovat, navázat. A tady už jsme začali něco, co eh, bude každopádně platit pro příští období. Byly tady nějaké diskuse o Ehm, výs, no, revizi tedy výkonnosti z července minulého roku, nebo eh, z července tedy, a ta, to revize ukázala, že priority reprezentují 75 IDAF, v kohezním fondu rezerva, na, rezerva 90 74 pro EADF. E, v důsledku této revize jsme jinak mm, alokovali 11,7 miliard euro na e, programy s výsledky a 2 miliardy z rezervy e, souvisí s tím, co nedosáhlo tedy výkonnostních milníků a členské státy tady musí navrhnout realokaci těchto fondů jiným Mm, prioritám, se, mm, které mají slušné výsledky. Příští revize proběhne v roce 2024, na poslední dva roky, to je tedy ten program. Někdo další se zeptal na dobré příklady. Když eh, sledujete tedy ty um, to, um, udělování cen, Eh, tak uvidíte, o jaké projekty se jedná. Někdy malé, někdy velké. Tady vidíme evropskou přidanou hodnotu, především v posledních pár letech. Jsme dosáhli hodně propagace digitální transformace v různých zemích pro různá cíle, um, přeshraniční spolupráci, Německu, Belgii, Francii, Lucembursku v oblasti udržitelné energie, chytré sítě a mnoho dalších pozitivních příkladů infrastruktury. To dlouhý seznam ukazuje, že kohezní politika je velmi moderní. To říkám, protože to je příležitost Evropské unie ehm, následovat cíle. To uvidíte v příštím období, kdy eh, budeme věnovat až 30 kohezních fondů a regionálních fondů na investice, klimatické akce a další věci, abychom ehm, sledovali politické priority. To samé platí pro digitální oblast. Pokud jsem na něco zapomněl, tak poskytneme písemné odpovědi. Možná český kolega, pokud jsou nějaké indikace, že dochází ke neužívání něčeho, tak zastavíme platby. A to už jsme udělali, takže v případech, o kterých jste mluvil, jsme zastavili platby. Takže nedošlo k poškození evropského daňového poplatníka. Samozřejmě jsou potřeba další kontroly, Eh, compliance. Je to také o národních pravidlech a mm, konečná zpráva bude na toto téma na začátku prosince a já jsem připraven poskytnout mm, nutné informace eh, mému nástupci minimálně in camera. Děkuji moc krát, pane komisaři. Eh, pane Murphy, pokud chcete ještě něco dodat k komentářům poslanců, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem s velkým zájmem poslouchal komentáře eh, paní Benkové, pana Šastela a pana Pexy. Byly to velice zajímavé příspěvky, nicméně pokud jde o konkrétní otázky na mě, tak eh, to se mě ptala pouze paní Kiniči jménem paní Holmajer, takže já bych to chtěl rychle projít. Pokud jde o technickou pomoc, tak eh, souhlasím s tím, co říkal komisař o výměně kompetencí, to je dobrý nápad podle mě. Já ale třeba říci, že komise už se značně snaží šířit osvědčené postupy prostřednictvím pracovních skupin, kterých se účastníme jako pozorovatele. Skutečně tady se koncentrují úsilí na zlepšení situace. Chtěl bych říci, že to výborně schrnul pan komisař Hán. Je to složitá oblast a těžko vytvořit nějaký standardizovaný přístup pro všechny členské státy. Často se říká, že jak říkal žertem, tak si nemyslel, že bychom se někdy dostali pod 5%. Nakonec jsme se tady dostali pod 5%. Nicméně ty transakce jsou ze své povahy složité a u technické asistence se zkrátka snažíme a doufám, že věci se časem zlepší, ale je to pomalý proces. Pokud jde o zjednodušení pravidel, tak eh, skutečně jsme naprosto pro jakékoliv zjednodušení. Už jsme to řekli mockrát, že možnosti jako zjednodušené náklady se používají a vede to ke snížení počtu chyb. Zároveň ale zjišťujeme, že se používají tyto nástroje ve velice omezené míře, což je samozřejmě trochu zklamání. Eh, Povšimli jsme si také, že komise eh, zavedla 80 eh, zjednodušovacích opatření do příštího CPR a eh, vyjádřili jsme se eh, k, k tomuto. Já si myslím, že je tady potřeba vytvořit rovnováhu. Nechceme zjednodušovat samoučelně, občas je potřeba se postarat o tu rovnováhu, abychom zcela nestratili kontrolu nad auditovými aspekty. Pokud jde o chyby, eh, ptali jste se, zda existuje eh, rozdíl, eh, zda jsou rozdíly mezi těmi 36 oblastmi, které jsme detekovali. Ano, v roce 2013 jsme detekovali 10 chyb v pěti členských státech, a v období 2014 až 20 to bylo 26 chyb v osmi členských státech. A jak říkáme v odstavci 6.13, tak obecně říkáme, že ta chybovost byla vyšší v letech 14 až 20 než 7 až 13. Ptali jste se, jestli jsou nějaké specifické důvody, proč v některých členských státech jsou chyby a v jiných ne. Tak jak jsem říkal, my jsme navštívili v rámci tohoto auditního roku 15 členských států a nějaké chyby jsme našli skoro ve všech. Jeden, těch 36 chyb je v 11 členských státech. Takže nemůžeme vyvodit závěr eh, ohledně konkrétního členského státu. My jsme vybrali náhodný vzorek, abychom činili závěry o evropském rozpočtu jako celku. Nemůžeme se vyjadřovat k jednotlivým členským státům. Opravdu záleží na tom, jaké státy jsou zahrnuty do vzorku a jaké ne. U probíhajícího roku 2019 jsme přidali ještě další vrstvu, abychom pokryli členské státy, které jsme zatím nenavštívili a doufáme, že v průběhu toho období navštívíme všech 28, respektive 27 členských členských států. Děkuji. Děkuji moc krát. Chce někdo v druhém kole se ještě přihlásit? Slovo má paní Čech, prosím. Děkuji vám, pane komisaři. Když hodnotíme rozpočet, tak je podle mě zásadní, abychom se nedívali pouze na vynaložené částky, ale také na efektivitu výdajů. V březnu 2018 v tomto výboru DG Regio eh, předložilo eh, hodnocení politiky soudržnosti ve čtyřech vyšegradských zemích. A bylo zajímavé, že v poměru k HDP Maďarsko konzistentně získávalo nejvíce evropských eh, eh, financí eh, ve srovnání s Polskem, Slovenskem nebo Českou republikou. Nicméně charakteristické je, že Maďarsko má viditelně nižší výkonnost než ostatní tři země. A to platí u téměř všech relevantních indikátorů, jako je HDP ku růstu, indikátory pracovního trhu a další. Takže by mě zajímalo, jak si tento zarážející vývoj vysvětlíte vidíte. Země, která dostává nejvíce dotací, z nich čerpá nejméně užitku. Máte pocit, že tento problém stále trvá a pokud ano, tak jak ho v budoucnu odstranit? Děkuji vám. Děkuji moc krát. Pan Peksa ještě jednou si chce vzít slovo. Prosím, máte slovo. Já děkuji za možnost doptat se na... Otázku. Eh, vy jste, pane komisaři, zmiňoval, že v případě, že se někde objeví signifikantní systematické eh, pochybení, eh, zastavíte proplácení dotací. Dle mých informací, ale firma Agrofert, která je ve vlastnictví českého premiéra Andreje Babiše, i nadále dotace pobírá, byť jsou propláceny prostřednictvím českých úřadů. Podle mého názoru tohle je významné narušení fungování vnitřního trhu a očekával bych, že Evropská komise zasáhne. Můžu se zeptat, jestli, eh, zdali v tomto problému byl, eh, byly učiněny nějaké kroky? Muchas gracias, señor comisario. Děkuji moc krát. Pane komisaři, můžete odpovědět na tyto dvě otázky? Uh, Co se týče první, první otázky o eh, Maďarsku, tak eh, podle relevantních ekonomických údajů, tak Maďarsko je nejslabší. Já nevím, já opravdu nevím, já to musím přeskočit. Zaměstnanost a další čísla. Tady se musíte dívat z jednoho roku na, na další. Na ty detaily musím přeskočit. Česká republika. My zastavujeme platby nejenom, když je tam systematické e, zneužívání, ale také, když identifikujeme jednotlivý případ, pak pozastavíme platby okamžitě. Vy mluvíte o něčem jiném. A to je dotování zemědělské politiky, mm, které se týká pilíře 1, což je nezávislé na firmě. To se týká vlastnictví půdy a příslušných hektarů a všechno, co s tím souvisí. Nicméně, pokud vím, tak probíhá audit v této věci, ale to je rozdíl právě mezi kohezní a prvním pilířem zemědělství. Muchas gracias para finalizar. Děkuji moc krát za tato slova. Závěrem eh, dám slovo ještě paní Kiniči, pokud chce k tomu něco dodat, eh, nějaký postřeh na závěr této výměny názorů. Grazie, grazie, prezidente. Děkuji, podstatě bych pouze chtěla opětovně poděkovat panu komisaři Hánovi a panu Murphymu za odpovědi, které nám poskytly na naše četné, často komplikované dotazy, i na ty dotazy, které já jsem položila jménem paní Holmajerové. Děkuji ještě jednou také za to, že jste přislíbili, že nám poskytnete i další informace. Tedy ještě jednou děkuji. Dobře, takže děkuji vám všem. Děkuji účetnímu dvoru, děkuji panu Murphymu, děkuji panu komisaři a všem poslancům výboru za tuto debatu. A pane komisaři, jak jsem už říkala předtím, předpokládám, že tohle je naposledy, kdy jste na tomto výboru, při nejmenším v roli komisaře za regionální politiku. Děkuji vám za vaši práci a přeji vám vše nejlepší do budoucna. Jsem si jistá, že se ještě budeme výdat, přestože eh, v roli komisaře pro rozpočet a eh, administrativu. Děkuji tedy ještě jednou všem a tím jsme u konce této schůze výboru. tenía que decir esto? Yo no lo, no lo he dicho. Mañana no olviden ustedes... A nezapomínejte, prosím, nezapomeňte si hlasovací karty zítra, protože zítra budeme hlasovat. Děkuji.